hodnocení aktivit Evropské nadace pro demokracii a dávám nyní slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravných pracích na této zprávě. Je to zpráva, která vznikla z mé vlastní iniciativy a zejména bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, sekretariátu, eh, dalším spolupracovníkům a také výkonnému řediteli eh, Evropské nadace pro demokracii. Chtěl bych poděkovat eh, také eh, zástupcům Evropské služby pro vnější činnost a Evropské komise. Eh, zejména bych potom chtěl poděkovat nevládním organizacím a jejich zaměstnancům, kteří nás podporovali při hodnocení činnosti nadace. Co to vlastně je? Je to nadace, která byla založena podle belgického práva Evropskou unii a členskými státy a za účasti dalších aktérů. Polské předsednictví eh, přišlo s iniciativou na vznik této nadace v roce 2011 a nadace, eh, oper, nadace je v činnosti eh, po dva poslední roky. Byla založena, protože klasické nástroje na podporu demokracie selhaly, například během arabského jara. nebo při událostech na východ od naší východní hranice. Jsme tady také podpořeni Lisabonskou smlouvou a zkušeností s fungováním této smlouvy a zkušeností s transformací ve v zemích střední a východní Evropy, včetně Polska. Tato nadace má za cíl eh, poskytovat rychlou reakci. Měla by reagovat rychleji než tradiční nástroje a měla by podporovat těm, komu se zatím podpory nedostalo. Eh, soustředí se na podporu entit, které působí přímo v terénu už poskytla podporu eh, více než 146 iniciativám eh, v podstatě všech eh, zemích, které sousedí s Evropskou unii. Chtěl bych citovat jednoho z příjemců, Eh, financí, který říkal, po revoluci všichni zmizeli. Už jsme neměli žádné peníze, už jsme nedostávali žádné peníze. A tehdy eh, Evropská nadace pro demokracii přišla s novými penězi, eh, přišla s novými idejemi a novými nápady. To jsem citoval jednoho aktivistu z Egypta. Ta podpora EED e postupně prochází procesem legitimizace Například ti, kdo byli e, aktivisté na Majdanu v Ukrajině, jsou nyní poslanci ukrajinského parlamentu. EED poskytuje takové překlenovací finance Eh, mezi jedním tradičním zdrojem financí a druhým tradičním zdrojem. Ty procedury jsou poměrně komplikované a ta doba před financováním je pro příjemce velmi těžká. Proto poskytujeme tyto překlenovací finance, eh, které jsou velice důležité. Když jsem pracoval na této zprávě, absolvovali jsme mnoho debat a mnoho slyšení a snažili jsme se hodnotit, jakým eh, způsobem je EED vnímána. Setkávali jsme se se zástupci nevládních organizací a hovořili o tom, jaký oni měli prospěch z EED, jak z něj těžili. Bavili jsme se o jejich zkušenostech, konzultovali jsme s nimi eh, a také se zástupci Evropské komise a ESVČ. Zkoumali jsme poslední dva roky v naší zprávě a představujeme mnoho doporučení. Za prvé rozhodli jsme o tom, že EED naplňuje svůj mandát. Zejména ten mandát, který je dán Evropským parlamentem, byl dán v době, kdy eh, byla EED založena. EED eh, e skýtá význačnou přidanou hodnotu eh, k tomu rejstříku nástrojů, které má Evropská unie k dispozici na podporu demokracie v celém světě. Evropská nadace pro demokracii musí mít dostatečné finanční zázemí a my jsme získali od komise pozitivní rozhodnutí. Před námi je tři další roky, jsou tři další roky financování EED. Děkuji za tento příspěvek, pane zpravodaji, a nyní začneme s procedurou Catch the Eye a dávám slovo dám slovo všem, ale prosím vás, abyste dodržovali časový limit. Pan Pospíšil má slovo. Také proto, že jsem mu nemohl dát slovo předtím

Köszönöm. Děkuji a nyní slovo má pan Lika. After two years of existence. Evropská nadace pro demokracii ukázala po dvou letech své existence, že splnila účel, za kterým byla vytvořena podpora um, demokracie, um, eh, eh, muftických hodnot. Ukazuje, že byly dosaženy výsledky nadace mm, poskytuje rychlé financování přímo beneficientům efektivním způsobem, který doplňuje jiné prostředky z EU, a to s minimální administrativním zátěží a jednoduchými postupy. Je důležité dále rozvíjet aktivity ED pro zajištění dlouhodobé e, stabilní e, trans- transparentního financování. Já kladu důraz na eh, skupiny, které jsou marginalizovány a vyloučeny, eh, jako žnutí žen, LGBT, i lidská práva, aktivisty, eh, politická hnutí, odbory, blogeři. Děkuji. Jako další má slovo hm, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poblahopřál panu Křibovi za jeho vynikající zprávu. Stejně jako on náležím do správní rady EED a jsem velice překvapen z hlediska mandátu Eh, týkající se rozšíření na sousední státy EDD, ED ukázala, že může hrát důležitou roli eh, ve společnostech, kde jsou prostředky velice omezeny, například na Ukrajině. EED podporovala eh, malé společnosti mediální a já jsem mezinárodním novinářem a vím, že EED je dobrým nástrojem pro podporu v Turecku, na, eh, v Rusku, na Azerbe, v Azerbajdžánu. Tam je prostor eh, pro svobodné sdělovací prostředky ještě velice omezen. Pro soused, v sousedních státech eh, probíhá propagandistická válka, kterou provozuje Rusko. Jako, další má slovo pan Jakovčič. V počátku izrazím svoje veliko zadovoljstvo, što je osnovana... Eh, je mi mm, ctí, že eh, jsem rád, že tato nadace byla vytvořena, protože eh, já jsem měl příležitost vytvořit několik nadací a viděl jsem, jak jsou užitečné. Jde by mělo sehrát klíčovou roli mezi sousedními zeměmi a já chci zdůraznit v tomto případě, že kandidátské země nebo potenciální kandidátské země, neměly být ty především země západního Balkánu. Já jsem eh, obeznámen se situací občanské společnosti na místě i médií. Média jsou špatně financována, především malá nezávislá média, proto žádám o to, aby jim bylo pomoženo. Musíme pomoci kandidátským zemím, že to budou další noví členové EU. Pan Butika má slovo. Já chci především poděkovat um, jednak ehm, Mm, původním polským autorům té koncepce, pak těm, kdo pracovali s EED, aby fungovala a neposlední řadě panu Hřibovi, našemu zpravodaji, který spolupracoval s námi všemi a mm, předložil velice pozitivní adekvátní zprávu. Flexibilní nástroj, který poskytuje EED Evropské unii, je obzvláště důležitý v situaci, kdy rostoucí počet zemí eh, má stále větší problémy, kde občanská společnost mají, má stále větší problémy a nevládní organizace, eh, které by s tím, aby hrály roli, kterou mají hrát, my je musíme podpořit a to je velmi důležité pro demokracii. A poslední věta chci přidat svůj hlas k těm, eh, aby vyzval ženské státy pomohli. Řečník byl přerušen. Korao, máte slovo. Grazie, presidente. Io, in qualità di relatore... Děkuji, paní předsedající. Eh, jakožto stínový zpravodaj eh, původní zprávy jsem diskutoval s kolegy o případném zrušení těchto fondů, nicméně je tu určitý problém a my jsme se snažili jim zabývat. V současnosti totiž se o financování rozhoduje způsobem, e, který vypadá tak, že je určité byro, určitá správní rada, e, jejíž složení neodpovídá politickému složení parlamentu. Proto my jsme v pozměňovacím návrhu žádali o zřízení rady, která by rozhodovala o dotyčných financích a která by vypadala tak, že by zahrnovala zástupce všech frakcí, tedy i GUE, i EFDD, i nové frakce ENF, která v současnosti není zastoupena. Pokud chceme učit lidi demokracii, měli bychom sami demokraticky eh, reflektovat eh, členství v Evropském parlamentu, jinak vypadáme jako hlupáci. Eh, já tedy žádám o podporu mého pozměňovacího návrhu, protože na něm závisí důvěryhodnost fondu, jinak ji budeme muset kritizovat. Děkuji nyní paní Kinga Gál. Děkuji. Já chci pogratulovat panu Hřebovi za vynikající práci. Um, ta zpráva ukazuje, že se nám podařilo vytvořit nástroj, který je flexibilní, který se může adaptovat na e, vznikající situaci. Já jsem rád, že, e, že je tady cílová skupina etnické jazykové menšiny. My Musíme pomáhat menšinám na Ukrajině například, aby mohly eh, jejich komunity posilovat na regionální národní úrovni. Je také velmi důležité ve světle nedávných událostí, že svoboda náboženství by také měla mít prospěch z této nadace. Je naší povinností chránit velké skupiny křesťanů, které jsou předmětem útoku. Pan Marias, poslední řečník. Hmm. Pane předsedo, jsou tři věci, které chci zmínit. Um, váření nadace je důležité, protože může podporovat základní práva a další aktivity. Já věřím, že tato nadace by měla fungovat jako nástroj pro intervenci v zájmu jiných členských zemí. protože to by nebyl správný cíl. My jsme slyšeli o činnosti této nadace, ale nik, žádná z nich neřešila otázku porušování lidských práv v zemích memoranda. Trojka eh, pošlapává lidská práva na Kypru, v Řecku, Irsku, Portugalsku já jsem se nevšiml, že by nadace v tomto něco podnikala. Takže začněme lidskými právy v Evropské unii, než se začneme dívat do jiných zemí. Děkuji. Um, tím končíme Catch the Eye a nyní chci dát slovo paní komisařce. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové. Je mi potěšením eh, hovořit k vám jménem vysoké představitelky eh, Federiky Mogherini a chtěla bych jejím jménem poděkovat panu zpravodaji a všem eh, dalším za vaši velice důležitou práci za hodnocení aktivit Evropské nadace pro demokracii. Je velice dobře, že tato nadace a její důležitá práce má širokou podporu napříč tímto plénem. Eh, vzniká tak vlastně velice dobré partnerství eh, nás a Evropského parlamentu, eh, kdy vy se aktivně účastníte ve správní radě a šíříte práci a působnost EED. E Já sdílím názor ve zprávě, že tato nadace hraje nesmírně důležitou roli v podpoře demokracie v našem sousedství a že je užitečným doplňkem stávajících evropských nástrojů. EED, e jak jste říkal ve svém hodnocení, se osvědčila. Osvědčila se, že je schopná poskytnout rychlou a včasnou pomoc v omezených prostředích, kde často Evropská unie nemůže eh, aktivně jednat a nemůže oslovovat lidskoprávní aktivisty. EED eh, e často také poskytuje nouzové finance, malé granty, právě tak jako překlenovací finance eh, organizacím, které mají omezenou kapacitu na to, aby žádali o větší granty Evropské unie. Myslím si, že klíčová je komplementarita a koordinace. EED e musí zůstat nezávislá a musí si ponechat manévrovací prostor nutný k tomu, aby mohla působit v těch nejtěžších případech. Eh, ve zprávě eh, přinášíte řadu návrhů eh, ohledně, ohledně přeskumu EN, e evropské politiky sousedství a já vás mohu ujistit, že v tomto kontextu je EED často zmiňována a že měla příležitost přednést velice konkrétní doporučení založené na zpětné vazbě od příjemců grantů což přispělo k tomu, že občanská společnost v našem sousedství eh, může se také zapojit do naší debaty. Vzhledem k pozitivním výsledkům hodnocení EED a také vzhledem k doporučením z vaší zprávy pro komisi a pro ESVČ eh, jsme i nadále plně zavázáni eh, podporovat vaši práci. A můžu vám říct dobrou zprávu. Komise právě přijala rozhodnutí udělit dalších 12 milionů euro do, na příští dva roky roky 2016 až 2017, což je značný nárůst financí v porovnání s předchozím objemem. E, na závěr bych chtěla říci, že je důležité, aby se EED soustředila na to, aby byla doplňkem ostatních e, nástrojů e, a aby financovala příjemce, kteří nejsou způsobilí pro jiné finance z Evropské unie. Velice mě těší pragmatický a operativní přístup EED a její, zamě- a její zaměření na Eh, asistenci řízenou poptávkou. Budeme i nadále šířit informace o EED mezi našimi pracovníky a eh, budeme skýtat podporu tomuto evropskému nástroji. Děkuji paní předsedající, děkuji pane zpravodaji a těšíme se na další dobrou spolupráci. Děkuji vám, eh, paní komisařko, za slova závěrem a gratuluji panu Břibovi k jeho zprávě. Tímto končíme rozpravu. Hlasování začne eh, právě teď ve 12 hodin. Jsme eh, pár minut do 12. hodiny, takže přerušuji do té doby zasedání. prezident. Pan předseda přichází. Liebe Kolleginnen, Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové. Zahajuji naše zasedání a přicházíme k hlasování. Moc vás žádám, posaďte se, prosím. A prosím pěkně, abyste se nehlásili, chci vám říci, že máme velice nabité hlasování a proto je nutno, abychom postupovali velice soustředěně. A chci vám říci, že délka hlasování bude ovlivněna také tím, že tady máme celou řadu žádostí o split vote, tedy o oddělené hlasování. Prosím. Eh, Předseda Schulz nám včera slíbil, že budeme mít minutu ticha na památku mnoha zabitých dětí a civilistů v Gaze loňského roku. Slíbil, že to proběhne teď a měli udělat. Dobře, pan Schulz včera nám slíbil minutu ticha na památku Eh, já samozřejmě jsem s ním o tom hovořila včera večer. Paní Oken, já jsem se právě zpětně ujistil, že pan předseda řekl, že něco takového nelze lámat přes koleno a že je třeba to zvážit. Teď to neučiníme a dostáváme se rovnou k hlasování o zprávě paní Pitikejnen. Paní kolegyně, Já bych se pořád chtěla, já bych se vás chtěla zeptat, jak se toto rozhodnutí eh, má k roz, ke včerejšímu spontánnímu rozhodnutí eh, vyhlásit minutu ticha. Paní kolegyně, kdybyste mě bývala, poslouchala, tak byste se ten důvod dozvěděla. Můžete se mě klidně soukromně potom zeptat. Dostáváme se k hlasování. A já nepřipustím již žádné přihlášení a přeruším každého, kdo bude k tomu chtít hovořit. Pan kolega Wolf. This is just a, a, a procedural issue. Já mám jenom eh, procedurální záležitost. Po včerejším vysvětlování hlasování, mohl byste, pane předsedo, eh, říci, co se stane eh, dnes, co se stane se včerejším vysvětlováním hlasování a s dnešním vysvětlováním hlasování? Můžete popsat, jak to bude probíhat dnes? Po hlasování začneme se včerejšími eh, vysvětlováními hlasování a potom budeme pokračovat s dnešními. Takže teď se dostávám k hlasování a začínáme. Pane kolego Rubigu, Pane předsedo, já jsem se chtěl jenom zeptat, zda je pravdou, že hlasování budou trvat přes dvě hodiny a zda by nebylo možné, abychom některá hlasování přesunuli na podzim, protože tedy dvě hodiny hlasování se mi zdá příliš mnoho na dnešek. Herr Kollege Rübig, pane kolego Rybiku. Dvě hodiny, to mi zase není známo, eh, se, počítá se zhruba s půl hodinou. A protože Měli byste zohlednit, že už jsme ztratili čtyři minuty, takže teď začínáme se zprávou paní Pitýké odstavec jedna ve třech částech. První část, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Třetí část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 2. Původní text ve dvou částech. První část jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A odstavec 7, původní text ve dvou částech, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 11 ve dvou částech, první část pro. Proti. Zdržel se. Přijato.